Milí kolegové, navrhuji, abychom zaujali místa. Nevím, jestli jsme usnášení schopní, ale je tu jedna desetina členů výboru naprosto neparitním zastoupení, takže bude užitečné zahájit naši práci. Děkuji, že jste vyčkali Máme na pořadu jednání bod 10, to je prezentace studie provedené panem Lebrun. Pan François Lebrun z komise to bude komentovat, ale studie byla provedena ve spolupráci s vnějším konzultantem, což je pan Kim Meller, z Oxford Research. Tento výzkum se týká hospodářství v procesu transformace, důsledky pro zaměstnanost a dovednosti. Představení nedávno provedené analýzy 18 odvětví. Tuto analýzu máte k dispozici, pokud ne, tak si je můžete opatřit. Můžete si to přečíst během prezentace. A podle našich eh, zvyklostí dám slovo panu Lebrun za Evropskou komisi, který uvede toto téma a potom pan Kim Meller. Děkuji, paní. Můžu, jo, Děkuji, paní předsedkyně. Než přenechám slovo panu Millerovi, který uvede syntetickou studii těchto 18 odezových studií, ještě několik slov na úvod. Tyto studie byly zahájeny s cílem podpořit uspůsobení, přizpůsobení se ke změnám. Když vycházíme z hypotézy, že lze-li připravit tuto adaptaci, toto přizpůsobení, je to snazší z hlediska odborné přípravy, ekonomického rozvoje a tak dále. A máme-li na pomoci této přípravě několik eh, údajů, které se týkají možných E, směrů budoucího vývoje a to by mohlo na pomoci. Cílem této studie bylo rozvinout určitou kulturu anticipace a lidské zdroje postavit do centra konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže a začlenit maximální počet subjektů a také se podílet na širší iniciativě což je nová kvalifikace pro nové pracovní příležitosti. Musíme si pamatovat, že cílem této studie nebylo provádět prognózu, ale eh, prospektivní práce. To znamená uvažovat o možných scénáriích a eh, cestách. Pracovali jsme na základě technologie, metodologie, která obsahuje několik etap. Především tu, která má za cíl představit současnou situaci a budoucí situaci odvětvích naší činnosti, abychom poskytli několik údajů tekajících se možného vývoje, především z hlediska scénáře a e, faktorů změny a nakonec celou sérii etap, která se týká kompetencí, pravom, schopností, dovedností a kvalifikace. Tyto studie provedla celá řada konsultantů, z nichž každý měl na starosti několik odvětví a prováděli v nich analýzu. Náš kolega z DG podnik pro eh, stavebnictví. Několik upřesnění z hlediska harmonogramu. Uvidíte, že eh, Parlament je také součástí. V červnu 2006 uspořádali velkou konferenci o restrukturalizaci a eh, odvětvové politice. Z této konference vyplynulo, jak je důležité zanalizovat odvětvový rozměr. Dále jsme provedli fúzi rozpočtu, který nám parlament poskytl pro analýzu na job relocation a další projekt, který jsme chtěli rozvinout na základě prospektivních studií. Vyvinuli jsme společnou metodologii, které říkáme prospektivní a Zahájili jsme pilotní studii v automobilovém průmyslu a 2008 jsme započali eh, s všemi studiemi a každá z nich, to je důležité, abychom zdůraznili, byla předmětem setkání expertů, kdy zhodnocovali a komentovali výsledky. Od června tohoto roku jsou výsledky k dispozici a za týden v pondělí v úterý uspořádáme velkou konferenci, abychom představili tyto studie a diskutovali o nich. Vím, že někteří členové paní předsedkyně se tohoto fóra zúčastní aktivně. Je ještě důležité pochopit mechanismus této studie. Mnoho partnerů se podílelo na těchto 18 studiích, včetně Evropského parlamentu, nejenom z hlediska financí a rozpočtu. My jsme i přizvali sekretariát na různá zasedání, ekonomický a sociální výbor, výbor regionů a dále odvětvové sociální partnery, Dublinskou nadaci CDFOP a několik odborů komise na základě foru expertů jsme měli, na tom foru expertů jsme také měli zaměstnavatele, experty, profesory a odborníky z nejrůznějších míst. Tyto výsledky budou co rozšířeny co nejvíce, především na tom foru příští týden, ale také je představíme na různých výborech odvětvového dialogu a na dalších úrovních. A my podnikneme dvě follow-up. Je to příčná studie napříč všemi odvětvími, abychom zjistili, jak jsou dovednosti přenositelné a poté, co jsme uvažovali s odvětvovými sociálními partnery, o rozvoji propojení jednotlivých od observatoří Sector Council, kteří, které existují na vnitrostátní úrovni, abychom posílili spolupráci eh, v oblasti Skills and New Jobs. Poslední slide nebudu komentovat, protože vybočuje z těchto činností. Jsou to různé aktivity, které jsme uspořádali a naleznete k ním dokumentaci právě tady. A máme, probíhají další nové projekty, možná, že bych zdůraznil dvě, a to je realizace toolkit, to znamená eh, takového průvodce eh, těch nejosvědčenějších eh, praxí. A pak tady jde ještě o to propojení národních observatoří. Takže paní předsedající, pánové poslanci, tolik na úvod. Děkuji. A nyní přistoupí pan Simo prezentaci.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 Takže se jedná o, o kombinaci e, kvantitativních a kvalitativních studií. Mám tady jednu připomínku, aby, e, že musíme být obezřetní. Hovoříme o jádru vlastního sektoru, o e, výrobě a montáži automobilů. Víme, že tady máme zpětné vazby a dopředné vazby ve všech sektorech. Víme, že jsou tedy sektory navzájem provázané. Takže ty sektory, o kterých zde hovoříme, odkazují na jádro toho hodnotového řetězce. A tohle je důležité, protože některé ty sektory, jako jsou služby čištění eh, nejsou tak napojené na ostatní obory, zatímco jiné, jako je eh, stavebnictví, jsou propojené na mnoho stran. Vzhledem k tomuto bych také měl poznamenat, že eh, toto je rozpracovaná práce. Jean François tady právě uvedl, že se tohle bude projednávat eh, v pondělí a v úterý příštího týdne na takzvaném fóru o dovednostech. Bude tam celá eh, řada seminářů a až eh, tohle všechno bude završeno, tak provedeme závěrečnou zprávu o všech těch studiích. Ale teď se podívejme na všechny ty otázky. zejména na to, jestli eh, vidíme tady posun směrem nahoru nebo směrem eh, dolů eh, v jednotlivých oborech. Má smysl tady dávat pozornost nebo věnovat pozornost větším posunům a menším posunům. Tam, kde jsou větší posuny, to je v oblasti chemického průmyslu a Eh, v počítačů eh, v střední posuny jsou počítače a v jiných oborech jako v hotelnictví, eh, restauratérství, stravovacích službách, výstavbě lodí a stavebnictví je poměrně malý posun směrem nahoru. Z historického hlediska, když se na, podíváme na těch 19 sektorů, tak uvidíme, že představují více než 60 zaměstnanosti v Evropě a je tady jeden pozoruhodný trend. Myslím si, že tohle už jsme dříve viděli, ale nepamatuju si, že by to bylo někde takhle zřejmé. Vidíme tady jednoznačnou polarizaci dovedností. Je nám zřejmé, že práce, eh, pro eh, kvalifikované pracovníky eh, je čím dál tím víc dramaticky. Vysoce kvalifikovaná pracovní místa, eh, tak jejich počet narůstá, to jsme asi věděli, ale také vidíme, že počet pracovních míst pro nízkokvalifikované klesá. Takže jedna z věcí, která bude jedním z mých hlavních závěrů, je, že jsme svědky té výrazné polarizace. A v hospodářské krizi vlastně zaznamenáváme i urychlení této polarizace. Ještě než se k tomu dostaneme, tak bychom, myslím, měli poznamenat ještě jednu důležitou věc, která se týká všech sektorů, a sice demografické změny. Opět eh, svědky tohoto už jsme byli dříve. Víme, že eh, pracovní síla nám stárne. Letos si připomínáme rok, kdy eh, počet lidí přicházejících na eh, trh práce se prakticky vyrovnává s počtem lidí, kteří z trhu práce odcházejí. A je tady eh, jasné, že dojde k obratu tedy a těch lidí odcházejících bude stále více, takže bude třeba je někým nahrazovat v nadcházejících letech. Teď několik eh, průřezových čísel. Když eh, srovnáme roční nárůst zaměstnanosti a stávající počet zahraničních funkcí, tak uvidíme, že tady máme celou řadu sektorů, které, kterým bychom mohli říci eh, sektory, které zůstávají. A jsou to hlavně služby. Eh, tam je vysoký nárůst zaměstnanosti a nízká úroveň odsunu eh, těchto sektorů do zahraničí. Stále velký počet lidí, kteří tam budou muset pracovat, jsou kvalifikovaní lidé, ale i nekvalifikovaní tady eh, ta velikost těch eh, koláčů ukazuje, eh, nebo je přímo uměrná počtu zaměstnanců sektoru. Ostatním sektorům bychom mohli říkat měnící se sektory. To jsou zejména výrobní odvětví. Tam prakticky neroste zaměstnanost a jsou do značné míry odsouvány do zahraničí. Narůstá tam počet vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaměř, roste zaměření na Eh, činnosti s vysokou přidanou hodnotou a zásadním způsobem tam padá eh, počet pracovních míst pro nekvalifikované. A potom tady máme ty pohybující sektory, to jsou výrobní sektory. Tam jsme svědky eh, vysokého poklesu zaměstnanosti, vysokého, vysoké míry přesunu do zahraničí a zásadního posunu nebo zásadního poklesu počtu nekvalifikovaných míst. Teď se podívejme na všech těch 19 sektorů a můžeme srovnat eh, roční nárůst zaměstnanosti se stávající eh, úrovní, tedy posunu směrem nahoru. Máme tady eh, některé sektory, jako je distribuce, obchod, stavebnictví a Eh, v pohostinství, eh, kde je více pracovních míst, ale není, nejsou tak kvalifikovaná. Eh, jsou to sektory, kde není třeba tolik kvalifikovaných pracovních míst. Potom jsou tady sektory, které jsou poznamenány drobným posunem směrem nahoru ke kvalifikovanějším místům. To jsou většinou sektory služeb a potom Potom jsou tady eh, sektory, eh, které jsou eh, hodně zaměřené na znalosti a tam je malý nárůst počtu pracovních míst, ale ty, ta pracovní místa jsou stále kvalifikovanější a tam v nadcházejících letech budeme činit, čelit velkému posunu do zahraničí. Naše analýza tady srovnávala růst roční s úrovní zaměstnanosti, eh, pardon, vzdělanosti. Tady máme zaměstnance s eh, terciálním eh, nebo sekundárním vzděláváním, vzděláním. A vidíme, že jsou sektory, které hodně potřebují kvalifikovaných pracovníků, které mají velkou potřebu také nebo velký podíl středně vzdělaných pracovníků a relativně velký a nárůst eh, počtu míst obecně. Také jsme se zaměřili na to, jaké z těchto sektorů do značné míry ovlivňuje stávající ekonomická krize. Tady vidíte, že eh, ty tmavočerné tečky jsou místa, kde jsme svědky ztráty pracovních míst, například v důsledku eh, restrukturalizace u automobilového průmyslu vidíme, že je tam velký dopad na restrukturalizaci i na, nárůst, na pokles pracovních míst. Eh, ty nejhůř zasažené ehm, sektory jsou eh, v automobilovém průmyslu finančnictví, pohostinství, textilie, výroba textilí a, a t- doprava. Zároveň máme řadu sektorů, eh, které nejsou tak ovlivněné finanční krizí jako je obranný sektor, i když možná to bude dlouhodobější, energetika a zdravotnictví a sociální práce, telekomunikace. A teď se můžeme podívat eh, tak trochu do budoucnosti. Za vteřinku uvidíte slide, který bude eh, zřejmější, ale teď se podívejme na to, co jsme udělali v jednotlivých sektorových studiích. Tady máme ty eh, plné čáry, což je historický vývoj zaměstnanosti a potom tady máme na základě stávajících eh, posouzení situace v jednotlivých sektorech a s přihlednutím k ekonomické krizi, jak to bude vypadat. A potom jsme odhadli, jak, eh, tady, že se situace zlepší od poloviny příštího roku. A poslední část té předpovědi je založené na scénářích, o kterých eh, předtím hovořil Jean-François. Jasně tady ovšem vidíte, že sektory, eh, které eh, tady vidíte sektory, které stále ztrácejí pracovní místa a dokonce i po krizi to budou sektory, jako je textilní průmysl, obraný průmysl, ty možná získají zase po krizi pardon, ale chemický průmysl a tak dále, ty nejsou ovlivněné tolik ztrátou pracovních míst. Pokud se skupíme ty sektory ovšem trochu jinak, tak uvidíme, že výrobní sektor, které jsou nejvíce ovlivněné tedy ztrátou pracovních míst, zatímco eh, sektory služeb mají stále více pracovních míst a spojené služby a výroba narůstají. V každé z těchto sektorových studií jsme se ptali na jednu z nejčastěji požadovaných kompetencí. A, a jedna z nejnovějších kompetencí nebo kompetence, které se nejnověji objevují, jsou v sociokulturní oblasti. Schopnost eh, týmové práce, podnikavost, inovativnost. Eh, pokud jsou to technické věci, tak jsou to samozřejmě eh, věci, které souvisí s informačními a komunikačními technologiemi, s novými procesy. A potom jsou to schopnosti, které souvisejí, mohlo by se říct, s trvale udržitelným rozvojem, s pracovními podmínkami, eh, ekologickou výrobou a tak dále. Pokud hovoříme o řídících schopnostech, tak eh, mezikulturní management je stále důležitější záležitost. Schopnost eh, uřídit mezinárodní změny hodnot a potom tomu říkáme také finanční, mezinárodní finanční management a potom jsou tady také ekologická řešení, která je třeba zvládat a řídit. Každopádně je třeba eh, eh, nacházet stále nové kombinace dovedností. Pokud se pokusíme je rozdělit do sektoru, tak vidíme, že tady máme sektor služeb, který chce nejvíce intelektuální služby, řešení konfliktů a pesté eh, dovednosti. Potom ve všech sektorech potřebujeme informační dovednosti a v oblasti výroby Tady máme nové materiály, nové procesy a řízení mezinárodního hodnotového řetězce. Také jsme se pokusili zaměřit se na to, jak růst zaměstnanosti a růst přidané hodnoty se vyvíjejí. A vidíme tady eh, skupinu sektorů s, hodnotem přidané, s růstem přidané hodnoty, i počtu pracovních míst. Je to zejména a tedy jsou to sektory služeb. Potom tady máme celou řadu odvětví výrobních, kde dochází k poklesu zaměstnanosti, ale je tam středně až e, vysoký nárůst přidané hodnoty. Podíváme-li se na spojitost e, růstu a zaměstnanosti a stárnutí, tak zase vidíme sektory ve dvou skupinách. Nejdřív tady máme takzvané ty stárnoucí sektory, to znamená sektory, e, kde e, jsou stále větší problémy nabírat lidi a souvisí to se stárnutím pracovní síly. A potom vidíme mladé sektory, jako jsou hotely, restaurace a další služby, kde ty problémy souvisejí eh, méně se stárnutím pracovní síly. Tohle byla eh, krátká prezentace, takže teď ještě eh, ji schrnu závěry. Já si myslím, že tady celkovým závěrem je rozsah polarizace na pracovním trhu a potřeby kvalifikací je zřejmé, že ve všech těch sektorových studiích došlo k, je ukázáno, že došlo k zásadnímu poklesu eh, v počtu středně kvalifikovaných pracovních míst, k velkému poklesu u málo kvalifikovaných a velkému po, nárůstu u hodně kvalifikovaných pracovních míst. U výrobních sektorů vidíme, že tady máme takzvanou evropskou excelenci, to znamená eh, Eh, že se výroba přesouvá do zahraničí a my se specializujeme. To je všechno dobré, ale vede to k poklesu zaměstnanosti celkově. Nicméně ve všech sektorech eh, eh, vidíme, že tady máme posun k více kvalifikovaným pracovním místům a obecně všude vidíme nárůst vzdělanosti. My jsme měli takový obrázek evropského průmyslu s celou eh, řadou odvětví. A tak jsme vlastně začali eh, tady eh, s tou studií o evropském průmyslu. Ale ty tradiční sektory vlastně začínají splývat a rozplývat se. A proto je třeba stále nových typů kombinací zaměstnanců a jejich kvalifikací. Ty tradiční eh, profily eh, stále častěji je třeba kombinovat s novými dovednostmi a kompetencemi. Novinky eh, souvisejí s trvalou udržitelností, pokud je o životní prostředí, klima a zdraví, a potom s informačními a komunikačními technologiemi a internacionalizací. Ale také jsme svědky velkého rizika a nedostatku kvalifikací i pracovních, i, i pracovních sil v některých sektorech a v těch nekvalifikovaných sektorech e, také kvůli tomu, že to má špatnou image pro ty e, pracovníky a v některých sektorech proto, že e, nepřitahují ženy. Takže teď jenom něco ke vzdělávání a, a školení nebo odborné vzdě, odborné přípravě. Tady se jedná o e, zlepšení flexibility. E, je třeba zahrnovat více e, inter- a multidisciplinárních přístupů. Je třeba větší spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, tak aby se vzdělávací systém přizpůsobil proměnlivým potřebám Obecně eh, tady hovořím, eh, že by se mělo používat hodně učňovského eh, systému. A potom budou stále důležitější také sociální dovednosti. A potom je tady také potřeba evropská standardizace a certifikace kvalifikací, tak, aby byl zajištěn volný pohyb pracovních sil. Hodně toho tady říkáme o školcích programech pro malé a střední podniky, pro eh, zavádění digitalizovaných učebních nástrojů. Stále je třeba to hodně dělat v eh, propagování kultury celoživotního vzdělávání a eh, také interního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. Samozřejmě potom tady máme také inovace v výzkumu a vývoji, investice do lidského kapitálu. Potom je tady také eh, otázka atraktivních pracovních podmínek a kariérních příležitostí pro mladé pracovníky. Posilování eh, sice sociálního dialogu, podpora a politiky eh, diverzity, pokud jde, tedy pro imigranty, ženy a starší pracovníky podpora monitorovacích systémů a podpora a navazování kontaktů v oblasti výzkumu a vývoje. Tohle všechno jsou věci, které se budou projednávat na semináři příští týden. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že bylo velmi užitečné, že jste mohl představit studii vlastně jako předpremiéru ještě tedy před naším výborem a budeme mít možnost eh, navázat již příští týden na tuto diskusi. Zahajuji tedy rozpravu. Paní Moha určitě se přihlásila. Zatím je to pouze paní Moha, ale určitě se přihlásí další. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat eh, za toto velmi zajímavé slyšení dnes odpoledne k této více odvětvové studii, která navazuje přímo na to, co jsme už slyšeli dopoledne a která nám otvírá nový pohled, doplňující pohled a právě k tomu bych se chtěla zvláště vrátit, protože ze studie, která má celou řadu podpůrných dokumentů, ukazuje pohled na jednotlivá odvětví a mm, můžeme si položit otázku, zda existují rozdíly mezi zeměmi a jednotlivými regiony v jednotlivých sektorech a jejich vývoji. Ale zapamatoval jsem si několik bodů, které jsou důležité. Za prvé, nutnost více disciplinární odborné přípravy otevřenost v odborné přípravě, to je nesmírně důležité. Musíme pracovat ruku v ruce s výborem pro kulturu a vzdělání, abychom mohli vštěpovat tento vývoj u vzdělávání. Je vidět, že potřebujeme více otevřenosti, více přizpůsobení, více mobility a proto multidisciplinární vzdělávání je způsobem, jak vštěpovat tuto otevřenost a měli bychom z toho čerpat závěry. Druhá věc, která byla zdůrazněna, a tu jsme zaznamenali i dopoledne a musíme se tím také zabývat, otevřenost systému vzdělávání vůči vnějšímu prostředí. Hodně jsme dopoledne litovali toho, že mladí nemají přístup na trh práce. A vidíme, že otevřenost vzdělávacích systémů je jednou z nezbytných pák a to také vyznělo v jedné z vašich studií. Můžete to ještě potvrdit? Zda tu existuje tato vazba se vstupem na trh práce. A třetí věc, abych nehovořila příliš dlouho a mohla promluvit, mohla, nechala promluvit i ostatní. Měli bychom vyvodit závěry, které jsou nezbytné ze všech lidských aspektů a vzpomenout dva nové způsoby řízení a rozvoj sociálního dialogu. Kdybych eh, chtěla zhrnout eh, to, co mě zaujalo a co nás politicky oslovuje, to jsou právě tyto tři záležitosti. Více disciplinární přístup, otevřenost, a nový způsob eh, lidského přístupu, lidského fungování týkající se řízení. A to by mělo tedy skutečně být důležité pro naši politickou orientaci v naší práci. Děkuji. Chcete zareagovat bezprostředně? Pokud mohu komentovat eh, to, co zde zaznělo, pokud o mladší skupiny, Domnívám se, že v sektorové studii je základním faktorem to, že ty sektory, které mají potíže při lákání mladších věkových skupin z důvodu um, špatné image, špatných pracovních podmínek a podobně. Skutečně si myslím, že mladí pracovníci mají potíž v přístupu na trh. Ale když se podíváme na statistické údaje, tak je to vlastně opačně. Trh práce nedokáže přilákat mladé pracovníky. A jde tady o zlepšení pracovních podmínek. A to je určitě pro tuto věkovou skupinu výzva. A pokud se chceme vyrovnat s touto výzvou, jak máme postupovat? Z těch studií v jednotlivých odvětvích, které znám nejlépe, je značné přesvědčení, že je možné udělat řadu věcí při zlepšení pracovních podmínek také z hlediska legislativního a na straně politické je možné vyvíjet tlak na zlepšení pracovních podmínek v těchto odvětvích. Ale většina snahy mezi jednotlivými zúčastnými subjekty je, že alespoň někde je tedy povědomí, že je třeba tyto otázky řešit. Paní Ilda Figrejdo. Děkuji, děkuji za tyto informace ze studií. A vlastně vyvstávají dvě základní otázky. První z nich k tomu, co včera vyhlásil Eurostat eh, u míry nezaměstnanosti, která postihuje mladé z téměř 20%, ženy také v průměru 10 Nezaměstnanost v některých zemích eh, narůstá zásadním způsobem, zejména v mé zemi v Portugalsku. A my jsme znepokojeni následující věcí. země, kde existovala tradiční odvětví, která byla silná, zejména odvětví, kde byla práce pro mladé a pro ženy, zaznamenávají obrovské potíže, protože tyto sektory procházejí restrukturalizací, jsou postupně ničeny, dochází k delokalizaci, podniky jsou uzavírány Takže dochází skutečně k velké transformaci. A tradiční odvětví, jako je textil u nás, případně konfekce, výroba obuvy, mizí v oblastech, kde tyto obory byly silně zastoupené, takže tam dochází k nezaměstnanosti 20 až 30 A neobjevují se jiná pracovní místa, která by nahradila od, ta mizející. No, nedochází k novým investicím. A vaše studie vlastně nebere v úvahu tuto fázi. A tím se dostávám k dvěma otázkám. Za prvé, jak je možné čelit této situaci, podle vašeho mínění? Jak je možné, že odborná příprava nezaměstnaných a mladých neprobíhá s jiným výhledem, ale právě jaka, jaké konkrétní návrhy je možné předložit eh, hned, ne za tři nebo čtyři roky hned, protože v opačném případě dojde k obrovské sociální krizi a ani si nedokážu představit veškeré důsledky. Děkuji. Thank you. Um, first of all, I... Děkuji. Já každopádně souhlasím eh, s tím, co eh, řekli předřečníci, že v této prezentaci eh, se zabývám Evropou jako celek neděláme rozdíly mezi jednotlivými regiony nebo eh, zeměmi. To je docela jistě pravda. A určitě souhlasím s tím, že kdybychom to udělali, tak by ty, ten obraz byl jiný v jednotlivých regionech a zemích. Také je pravda, že eh, v některých zemích a v některých sektorech ta stávající hospodářská krize dopadla eh, velice tvrdě. A Portugalsko jako země a textilní průmysl a oděvní průmysl jsou toho dobrým příkladem. Pokud hovoříme o textilním a oděvním průmyslu, tak tady říkáme, že se jedná o pokračování delšího trendu, který pokračuje také restrukturalizace ze strany mezinárodních společností a snižování počtu pracovních míst. Tady hlavním hlavní otázkou je, jak se dostat z té krize. Naše výpočty ukazují, že by to mohl být polovina roku 2010, možná rok 2011. My ovšem se nezabýváme jenom stávající krizí, ale snažíme se to také protáhnout do pokrizové éry. Podíváte-li se na čísla Eurostatu o nezaměstnanosti, tak je zřejmé, že to nevypadá dobře pro některé cílové skupiny na trhu práce a pro některé země a pro některé sektory. Na tu dobrou otázku, eh, co s tím, bych asi zareagoval tak, že si myslím, že tohle bude klíčová otázka na fóru eh, v úterý příští týden. Pamatujme, že ty sektorové studie tady obecně byly dokončeny asi před rokem. Některé z těch expertních seminářů proběhly na začátku tohoto roku, nicméně také eh, řada studií byla dokončena dříve, ještě předtím, než si experti eh, uvědomili, jak hluboká ta stávající hospodářská krize je. My jsme se pokoušeli eh, tuto mm, dimenzi k tomu dodat, ale v těch sektorových zprávách, tak jak teď jsou, se tolik eh, neřeší, jak naložit s otázkami krátkodobé hospodářské krize. Nicméně věřím, že tohle se bude řešit právě na tom fóru dovedností na začátku příštího týdne. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji, paní Rydbauer. Merci beaucoup. Děkuji. Já jsem eh, dostala odpověď na všechny moje otázky už teď, protože mě eh, na základě toho diagramu upoutalo, že ve stavebnictví nebo eh, ve stavebnictví jsou sektory, kde se zůstává. Zatímco eh, takový řidiči kamionů si eh, stěžují, že výroba kamionů a nákladňáků poklesla o 50%. Všichni jsme slyšeli o krizi v stavebnictví, ale na základě těchto čísel tady už mi je ta situace úplně jasná. Ty sektorové studie byly dokončeny dříve, než eh, ta krize začala. Takže kromě tohle všeho mám ještě jednu otázku. Dnes dopoledne jsme se na to dívali z trochu jiného pohledu, vyslechli jsme si několik prezentací na základě jiného pohledu. i Jedna z těch prezentací došla k závěru, že bychom eh, se měli soustředit na ty vysoce kvalifikované, dobře vyškolené výrobní dovednosti, Ve své prezentaci vy jste dospěli k jinému závěru než eh, to, co teď říkám. Vaše studie eh, říká, že poptávka po eh, nízkokvalifikovaných pracovních silách bude klesat. Můžete vysvětlit takovýhle rozpor? Další otázka souvisí ještě s jednou otázkou, o které jsme hovořili dnes dopoledne. Po celé Evropě zastupuje absolventy eh, škol asi 14, tedy číslo 14 nebo tedy, pardon, ty eh, předčasné, předčasné eh, odchody ze škol. Je to asi 14% tedy studentů a zejména se to týká chlapců. Jaké jsou jejich vyhlídky? ty nízkokvalifikované, ty poznatky ohledně těch nízkokvalifikovaných sil potřebujeme podrobnější. Jaké typy pracovních míst čeká větší poptávka? A co dělat s těmito eh, předčasně opustivšími školu? Já jsem eh, očekávala, že najdu všechna zajímavá eh, data v eh, těch souborech a v těch prezentacích eh, a doufám, že všechno tohle to dostaneme vyčištěné. Protože bylo těžké úplně sledovat všechny ty jednotlivé drobnosti, o kterých jste hovořil. Takže opravdu bychom to dostali rádi se všemi těmi čísly. Děkuji. Uh, Pokud je o takzvané tedy stabilní sektory, kde je potřeba nízko kvalifikované pracovní síly, tedy stavebnictví a doprava, neznamená to, že by aktivity související s dopravou, výroba nákladních eh, aut a výroba stavebních mod se, by se přesovaly mimo Evropu, ale míra přesunu do zahraničí je z povahy věci mnohem nižší než v dalších výrobních odvětvích, jako je například eh, textil. Tedy ty stabilní zůstávající obory se týkají právě vlastně toho přesunu do zahraničí. Tedy pokud je o dopolední prezentace, já jsem tady bohužel nebyl, pokud jsem to správně pochopil, tak bylo doporučováno soustředit se na vysoce kvalifikované obory a pracovní místa. A s tím určitě souhlasíme. A to bylo uvedeno jako Evropská výrobní excelence. A pokud hovoříme o jednotlivých eh, odvětvích v tomto globálním přehledu, bylo by důležité se soustředit na vysokou kvalifikaci zde. V některých oborech to nezabrání přesunu mimo Evropu dalších pracovních míst, například v oblasti textilu. V Evropě zůstanou určité výrobní aktivity, které se budou týkat vysoce kvalifikované pracovní síly. A myslím, že v tomto směru je naše studie v souladu s tím, co zde zaznělo dopoledne. A naše studie také dospěla k závěru, že oblast služeb a málo kvalifikované obory mají vysoký růst zaměstnanosti a po poklesu dochází tedy k nárůstu a ten nárůst bude pokračovat. Takže to je další bod, který není v rozporu s tím, že by vysoce kvalifikované výrobní obory prošly dalším růstem trvale zde bude potřeba nízkokvalifikovaných pracovních míst v Evropě a myslím, že to také souvisí s vaší poznámkou o absolventech a předčasných odchodech ze školy a vysoké nezaměstnanosti. V Evropě bude i nadále velký trh práce pro osoby s nízkou kvalifikací a snad po krizi nastane otázka, zda tyto sektory budou schopny přilákat mladé lidi, protože mají, jsou neatraktivní, jsou tam těžké pracovní podmínky. A dojde tedy k nedostatku eh, pracovních sil, až skončí krize a situace se začne zlepšovat. Poslední otázka. Toto byla vlastně čtvrhodinová prezentace, pokud je o soubory. Já mám také 50-minutovou prezentaci na pondělí. A rád vám předám výtisk této prezentace, kde je mnohem více podrobností. A to je také adresováno kolegům z komise. Celá prezentace bude mnohem obsažnější. Děkuji. Děkuji. Simona Rapty. To, co θέλω να πω είναι συγχαρητήρια Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla pogratulovat k iniciativě, eh, do které jste se pustila, a sice ehm, k uspořádání tohoto eh, uslyšení, eh, jak dnes dopoledne, tak dnes odpoledne. Já mám ten dojem, že náš výbor tímto způsobem bude, moc, bude moci pracovat mnohem efektivněji a mnohem lépe. Myslím si, že celá ta slyšení jsou velice dobrá. To, co jsme se dověděli dnes odpoledne a dopoledne, bylo velice užitečné. Teď bych eh, probrala tři věci. Eh, první věc souvisí s eh, veřejným sektorem. Ten řečník říkal, že vždycky tady máme určitou perspektivu veřejného sektoru. V Řecku máme velký problém s nezaměstnaností a také v souvislosti s možností tvorby pracovních míst. Nová socialistická vláda přijala rozhodnutí, kterým se stanoví, že ve veřejném sektoru na každých pět úředníků, který odejde, bude e, přijat zpět jenom jeden úředník. Takže nad tím bychom se měli e, zamýšlet e, a, a co by nám k tomu řeknete. A druhá věc souvisí s kvalifikací, s kvalifikacemi. Vždycky jsou pracovní místa, kde bude třeba nižší kvalifikace a hned bych tady eh, se zeptala na eh, přistěhovalectví v Řecku. I v jiných zemích je to tak, že celá eh, řada pracovních míst pro méně kvalifikované se obsazuje přistěhovalci. A to je také jeden, jedna součást světa pracovních míst, je ta práce. A proto bych se chtěla zeptat, do jaké míry eh, se vyhodnocoval eh, přínos migrantů nebo přistěhovalců. A třetí věc eh, souvisí s migranty a s různými, tedy s různými věkovými skupinami, pardon. Někteří mladí lidé nemohou získat práci a ten problém se potom může mimořádně vyhrodit. A potom jsou lidé, kteří nejsou tak staří, tedy nejsou tak mladí, jsou někdy dobře kvalifikovaní. A teď hovořím o skupině 35 až 50. Eh, a pro tuhle skupinu je kolikrát těžké eh, získat eh, práci, i když už mají dobrou kvalifikaci. Často oni a starší zaměstnanci jsou donuceni přijmout práci, na kterou potřebují menší kvalifikaci, než mají. A myslím si, že to je také problém, eh, který je třeba řešit. Děkuji. Thank you very much. Um, the first one on... Děkuji vám. První k nezaměstnanosti ve veřejném sektoru. Já nevím, jestli jsem úplně pochopil váš příklad, ale myslím si, že je třeba tady mít na paměti, že eh, práce ve zdravotnictví a v sociálním sektoru je zahrnuta v tom a té studii a to je obrovský sektor. To je sektor, který obsahuje různé typy pracovních míst na různých úrovních. Dohromady ty sektorové studie pokrývají více než 60 pracovních míst. Takže dohromady eh, eh, do značné míry pokrývají velkou část soukromého trhu a částečně i tedy trh eh, veřejný, nebo sektor veřejný. Ale jako je, jsou pošta, telekomunikace, eh, a zdravotnictví a sociální práce, které mohou být částečně veřejnými sektory a ty jsou tam zahrnuté do toho. A celkově ta sociální práce a zdravotnictví, to je sektor, kde čekáme nárůst zaměstnanosti nadcházejících letech. Potom tady byla otázka nízko kvalifikovaných eh, pracovních míst a tím, že ji přejímají eh, eh, v imigranti. Bohužel tím se naše studie nezabývá. Měli jsme takovou, takový drobný aspekt našich sektorových studií, který se zabýval tím, jak se bude řešit nedostatek pracovních míst a do jaké míry se to bude týkat eh, pracovníků z vnějšku EU. Ale pokud je o příspěvek jejich, tak tím se eh, sektorové studie nezabývaly. Poslední věc se týká věkové skupiny 35 až 50. To je věková skupina, která má nejsnažší přístup na trh práce. Takže pokud mají specifické obtíže jako věková skupina, tak je to problém. Protože tato skupina není tak eh, zkušená jako ty starší, ale jsou v průměru lépe vzdělaní, mají určité zkušenosti na trhu práce ve srovnání s těmi, kdo právě nastupují na trh práce. Takže eh, věková skupina 35 až 50 nebyla identifikována jako něco, co má nějaký specifický problém. Nicméně závěrem bych řekl, že my jsme se hlavně zaměřili na sektory, na ten sektorový přístup. Hlavně jsme se zaměřili na, na dosavadní vývoj, vývoj během krize a co můžeme očekávat po krizi, až skončí. Méně jsme se zaměřovali na jednotlivé země nebo regiony nebo specifické eh, skupiny eh, na pracovním trhu. To nebyl náš dominantní pohled. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Mówiąc o rozvoji rynku pracy, bardzo często podkreślam. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud hovoříme o rozvoji trhu práce, často zdůrazňujeme, nakolik je důležité zvyšovat eh, dovednosti a získat nové dovednosti. Slyšeli jsme o multidisciplinárním vzdělávání a chci se zeptat, eh, do jaké míry jsou akademičtí učitelé připravováni na tyto úkoly v oblasti vzdělávání nových pracovníků. Je možné to zkoumat a zjišťujete tyto změny? Mohu určitě říci, že oborová studie ukazuje potřebu e, školení školitelů, abychom byli schopni e, šířit e, mezioborové dovednosti a mezinárodní schopnosti Děkuji. Děkuji. Jsou tady mm, nějaké další dotazy? Já bych možná jednu položila jako závěr, protože jsme se pustili do vypracování strategie Evropské unie pro nejbližší deset let. A když se podíváme na závěry vaší studie, Co byste řekli um, politickým činitelům, jako jsme my, co by měla Evropská unie udělat, aby co nejlépe využila eh, tuto schopnost eh, eh, toto zvládání tohoto odvětvového přístupu. Měla jsem to možná položit obráceně, ale člověk někde nefunguje zcela koherentně. A když se podívám na tuto tabulku, kde vidíme, že průměrné dovednosti jsou vyžadovány daleko méně a dovedu si představit, že když řekneme mladým lidem, že by se měli nejenom naučit číst, psát e, a počítat, ale také se naučit anglicky a e, používat internet, to už dneska patří k průměrným dovednostem. Nesmí být příliš eh, nároční, pokud je o průměrné eh, dovednosti. Jak vysvětlíte ten pokles eh, požadavků na průměrné dovednosti? Exactly that uh, figure uh, gave also the rest of us quite some uh, Takže toto číslo skutečně nás znepokojilo, protože skutečně dochází k velkému poklesu. A není to ani tak ta skupina 35 až 50 let věku, ale je to skutečně základ eh, evropského výrobního průmyslu. Kvalifikovaná pracovní síla. Eh, pícha evropského ekonomického rozvoje. A tam dochází k poklesu. A to je skutečná výzva. Nevím, jestli jste byli nedávno ve Spadném království, když přijete na nádraží, tak všude vám říká automatický hlas hlášení a to je pozor na nástupišti, pozor na pádu nástupiště. Tady dochází skutečně. My jsme očekávali jiný výsledek u nízkokvalifikované práce a Jde o to, aby skutečně se dětem dostalo dobrého vzdělání, protože nízká kvalifikace je nebezpečná. Ale často to souvisí také se špatným odměňováním a špatnými pracovními podmínkami. A možná mladí v Evropě, kteří nebudou mít možnost dosáhnout vysokého vzdělání, dostanou nedostatečně kvalitní pracovní místo. A co máme dělat pro to, aby to pracovní místo bylo lepší? Samozřejmě vyšší míra kvalifikace přináší lepší pracovní místa. Tyto věci známe, ale dramatické je to, co se děje uprostřed, v tom středu, kde není poptávka o té střední vrstvě kvalifikace. A skutečně dávejte pozor na, to, na ty nůžky, které se rozevírají. Oproti tedy té to je podstatě ten. Když to propojíme s, s tou vaší s odvětvou analýzou, eh, právě tento moment té analýzy, takže eh, jsou to klasické eh, výrobní odvětví, jsou to klasická výrobní odvětví, což znamená, že inovační odvětví, výrobní a inovační, tak to, to těch vidíte v Evropské unii velmi málo, to také chcete říci. Nebo chápu to dobře, vy se zaměřujete na eh, textilní pracovníky a pracovníky v automobilovém průmyslu, na ty se zaměřujete. Um, Myslím, že se to týká trošku dále než eh, automobilový průmysl a textil. Myslím, že jsem chtěl říci, že ta výroba v Evropě bude pokračovat, ale bude zejména tedy záležitostí vysoce kvalifikovaných. A ta méně kvalifikovaná výroba nebude probíhat v Evropě. Pokud hovoříme o evropské výrobě excelence, která je tažena vysoce kvalifikovanými lidmi, ta bude inovativní, tvůrčí, kreativní a tak dále. A vedle toho budou všechny související služby, takže já neříkám, že se staneme stoprocentně ekonomikou služeb, ale velká část evropské ekonomiky bude více soustředěna na ty vysoce kvalifikovaná místa a mnohem méně na průměrně kvalifikovanou pracovní sílu v výrobní sféře. A ta moje první otázka? co bychom my, političtí činitelé, měli dělat oproti té vaší definici strategie? Myslím, že jedna výzva, která mě napadá, je lepší pracovní podmínky pro málo kvalifikované. Je to v Lisabonské deklaraci lepší pracovní místa, důstojná pracovní místa, ale na jedné straně té propasti je důraz na lepší práci, na druhé straně je to v rámcovém programu v vědě a výzkumu, výzkum, vývoj, to vše další. Je to důležité, i když to zaznělo mnohokrát. A myslím, že právě v této oblasti je třeba napomáhat lepším pracovním podmínkám pro málo kvalifikované pro místa s nízkou kvalifikací. Ah Paní More, i když normálně už jsme uzavřeli seznam řečníků, je tady jedna otázka která mě pronásledujete. Myslíte si, že by tady bylo vhodné pracovat na e, mentálních představách jednotlivých profesí, nejenom, o pracu, nejenom přemýšlet o zlepšení pracovních podmínek, ale také o tom, jak mladí lidé vnímají ta, ty jednotlivé profese. A to je vlastně jakési pokračování v otázce naší předsedkyně. Yes. Ano, ale nejdříve změňte obsah, až potom obal. Je třeba změnit realitu a to jsou pracovní podmínky. Podmínky, až se změní pracovní podmínky, tak ta dobrá zpráva o tom určitě zazní. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji, pane Lebra. Jménem komise určitě jste využil této výměny názoru s členy parlamentu a Možná, že by bylo zajímavé, kdybyste si i vy kladl otázky, stejně jako pan Müller, co uděláte s touto studií a, a co z toho vyvodíte pro vaši činnost. Tady jsou takové dvě, dva hlavní směry, které z toho můžeme vyvodit. První odpovídá první sérii otázek o v uvozovkách budoucnosti zaměstnanosti, ale když připomeneme nejprve, že tyto studie jsou vlastně studiemi, které měly být strukturální, ale neanalyzují vývoj krátkodobě, nejsou to prognózy a jde o to, abychom se projektovali do budoucna, abychom zjistili, které jsou hlavní výzvy v daném odvětví a myslím si, že to překračuje eh, ten krizový jev částečně. Krize eh, částečně akcelerovala problémy zítřka, jde všechno rychleji ku předu a za druhé, když se díváme na scénáře, když hovoříme tedy o prospektivní analýze, tak tady jde o budoucí strategie v čem chceme pokračovat. A je tady určitá část, kde můžeme jednat a jiná, kde nelze, ať jde, jde o demografii nebo obecní vývoj nebo o koupěschopnost. Na globalizaci máme málo málo na možností činit nátlak, ale pokud je výzkum a vývoj, my máme prostředky, jak rozvíjet výzkum a já vám dám tři příklady. Když si klademe otázku, co dělat zítra, vezměme si e, obranu. Je tady otevření těch naprogramovaných trhů. To, to, je, to je velice eh, široká ekonomika a může to jít až do eh, strašlivé hm, hospodářské soutěže. A tady je jeden návrh, že se můžeme pokusit soustředit nákupy nebo dohodnout se o nákupech, eh, o vývoji a výzkumu a být ti nejlepší nebo mezi nejlepšími a vyvážet. V obchodování se zbraněmi, já se omlouvám, ale je to jeden z, jedno z odvětví, které analyzujeme, když vezmeme další odvětví, textilní průmysl. Je jasné, a tato studie, a ostatní to říkají, že jsme schopni uh, Eh, vyrábět masově z hlediska komparativních výhod, ale jsme v podstatě ti nejlepší, pokud jde o kvalitu. Ať jde o kůži nebo textil, a to platí také pro technický textil. Jde o tady o ty malé neky, ale máme tady eh, ústavy pro odbornou přípravu a tam naj nalezneme víc Indů a Číňanů než zástupců těch zemí, eh, těch nových zemí z naší Evropy, protože my nemáme stejné možnosti pro odbornou přípravu a když, čili tady možná by šlo eh, o to, abychom rozvíjeli eh, spolupráci v oblasti rozvoje vývoje, vývoje odborné přípravy. Není tady žádné zázračné řešení, ale je to prostě tady celá řada možností, které můžeme rozjet. Uh, ale je tady důležité omezení, a které bylo prokázáno panem Millerem, a to je celá, celý ten řetěz hodnot. Musíme dát pozor na průmysl. Průmysl může být malý z hlediska počtu pracovních příležitostí, ale je uh, nutný pro tvorbu bohatství, protože mnoho odvětví závisí na, tom, na vytvoření bohatství a přidané hodnoty. A řeknu, je tady jedna věc, která nás neklidňuje, pokud o politiku zaměstnanosti během našich workshopů expertů. A to platí pro téměř všechna odvětví ptáme se, zda máme čelit nějakým potřebám nabírat nové síly a eh, najali byste toho či onoho, jsou tady dlouhodobí nezaměstnaní. Výsledek? Ne. A to je poslední z posledních voleb. Vezmeme si e, přistěhovalce, cizince, ale ne nezaměstnané a to je práce v průběhu doby. Veškeré studie, pokud je o restrukturalizaci, pokud je o přizpůsobení se změnám a práce na budoucnosti nepřímo. To je práce s nebezpečnými proměnými, protože potřebujeme čas na to, abychom se připravili a zároveň nejsme-li připraveni ve vhodnou chvíli, ale máme-li dlouhodobé nezaměstnané, pak je velice svízelné je znovu zapojit do pracovního procesu. A to jsou poselství, která jsou pro nás neklidňující, protože víme, jak je velice těžké provádět anticipaci a zrealizovat celou sérii alternativ pro vývoj, kterou vím, o kterém víme, víme, že už se nebude vyrábět masově textil, ale co můžeme udělat teď mm, pro to, aby se vyrábělo něco jiného a na jiné úrovni, ještě poslední věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, už jsem to minul, před chvílí zdůraznil, ale je to práce, která před námi stojí. Spolupracovat se sociálními partnery na odvětové úrovni v Evropě, abychom věděli, jak pokračovat v té práci. Především tím, že schromáždíme všechny ty, kdo pracují při, v oblasti pozorování, kvalifikace, zaměstnanost a zjišťujeme, že není žádná výměna eh, mezi těmito lidmi na evropské úrovni. Eh, stejné problematiky v analýzách jednotlivých zemích, vývoj zaměstnanosti v textilním průmyslu nikdo se ty informace nevyměňuje. A to je evropský problém. Chceme-li směřovat k Evropě, která by reagovala na potřeby moderního průmyslu, tak potřebujeme kvalifikaci a můžeme tady také e, udělat e, obrovské úspory, pokud jde o informovanost e, i při vytváření programů, společných programů mezi jednotlivými národními subjekty. Děkuji. No, krát děkuji, ale v tomto případě bychom měli znovu uvažovat, co se dělo v té dodlové záležitosti, jak spíše spíše přeměnit eh, továrnu na počítače, eh, mm, přenosné počítače z té továrny na eh, stále fixní počítače. Musíme zjistit, jakým způsobem bude dlouho trvat nezaměstnost, než založíme nějakou továrnu v Polsku. Nechci tedy, abyste, abyste komentoval tento komentář, ale děkuji vám za vaše příspěvky a za poučení a osvětlení pro eh, přípravu budoucí strategie Evropské unie. A tím jsme skončili. Naš příště se sejdeme 26. 27. ledna na pracovním zasedání. Tedy přerušuji toto, nebo uzavírám toto zasedání našeho výboru a zvu členy pracovní skupiny FEM, aby zůstali v sále, protože